Naše jednání je zahájeno. Prosím, přestaňte diskutovat. A naše, náš velmi přísný rozpočtový výbor zahájí své jednání, a to v klidu. Takže nejdříve informaci ohledně jednání předběžného dohodovacího řízení. To je setkání, které jsme měli včera. Setkali jsme se s delegací. Já jsem eh, vedl tedy eh, zástupce našeho výboru a setkali jsme se s třemi osobnostmi předsednictva, tedy Byra, s kterými jsme jednali včera odpoledne. Diskutovali jsme dvě hodiny, vyměnili jsme si názory, ale nedospěli jsme k dohodě. Náš zpravodaj tudíž bude pokračovat ve své práci, bude v úzkém kontaktu se svými partnery sběra a v případě potřeby, samozřejmě my vás o tom budeme informovat, zorganizujeme další setkání, tak abychom se pokusili zblížit naše stanoviska, dospět ke kompromisu. Zatím se to nepodařilo. Připomněli jsme našim partnerům naše stanovisko, které se opírá o celkem široký konsensus v rámci rozpočtového výboru po přijetí usnesení na plenárním zasedání minulý týden. Naším přáním je, aby se co možná nejvíce zblížila stanoviska před hlasováním, které by se mělo konat na výboru a zítra v rámci příslušného výboru. Takže Nyní bychom přešli k na program tohoto dopoledne. Tak, jak nám to velí tradice, začneme hlasováním. Mám tady žádost pana Dominika Rike, který nás poprosil, abychom nejdříve hlasovali o 12. To je námořní politika, integrovaná námořní politika. Eh, pan Rike pak musí přejít do jiného výboru. Nemá tedy příliš mnoho času. Takže budeme hlasovat o vašem, o vaší zprávě. Takže nepospícháte, pane Riket. Ne, tak nepospíchá, říká pan e, předseda, takže pan zpravodaj nepospíchá tedy. Takže můžeme e, začínat bodem 9, pokud je tady Sidonia. My jsme tedy... E, Sidonia, pokud také nepospíchá, tak možná bychom jí mohli dát slovo. The vote concerns... Tak, toto hlasování se bude týkat pozměněného rozpočtu číslo, opravného rozpočtu číslo 1. Týká se to uvolnění zdrojů, které je potřeba eh, na fond Solidarity. Jenom abych vám eh, řekla, jak se to tady vyvíjí u fondu Solidarity. Tady pokračují jednání podobném duchu jako v loňském eh, roce, eh, kdy jsme diskutovali o rozpočtu na 2011. Jde o to, že členské státy nechtějí přispět dodatečnými prostředky do evropského rozpočtu. Asi si eh, velmi dobře vzpomínáte na tu diskusi, kterou jsme o tom vedli. Cíl Fondu Solidarity, jak název napovídá, je pomoci v na naléhavých případech, naléhavých situacích, v případě katastrof, kdy eh, ostatní české státy pomohou tomu státu, který je postižen nějakou přírodní katastrofou. A teď bohužel je eh, třeba říci, že ta ochota tady zrovna není, protože české státy říkají, že by se ty peníze měly najít někde jinde v rozpočtu. Včera jsem byla informována také o tom, že rada se eh, rozhodla použít takzvanou negativní rezervu, což je jeden z nástrojů, které eh, se odvíjí od finančního nařízení, ale to je nástroj, který se běžně nepoužívá. Možná, že si někteří starší členové tohoto výboru pamatují, naposledy, kdy se to využilo, bylo to před 15 lety, a e, v podstatě zatím stojí myšlenka, že se teď použije úvěr, takže e, v podstatě v účetní rozvaze rozpočtu vznikne minusová položka, která se potom vyrovná na konci roku. Pane předsedo, pokud tedy k tomu mohu něco říci tak si myslím, že bychom měli požádat maďarské předsednictví, aby nám vysvětlilo, eh, jak k tomu včera na radě dospěli, ale již eh, dnes eh, mohu neformálně říci na základě toho, co bylo řečeno, že náš výbor by dnes mohl hlasovat. Takže je potřeba si vyžádat více informací od Rady. Děkuji, paní zpravodajko. Máme to štěstí, že tady máme eh, předsedkyni, eh, která zastupuje maďarské předsednictví. Mohla by nám poskytnout informace, o které požádala zpravodajka? Paní, máte slovo. Yes, thank you, Mr. Lamassur. Uh, first of all... Děkuji, pane Lamassur. Já se jmenuji Esther Kroll a jsem teď předsedkyní výboru pro rozpočet rady během maďarského předsednictví. Chtěla bych vás jenom v krátkosti informovat o tom, co bylo včera přijato na radě ECOFIN. ECOFIN se shodl na mobilizace fondu Solidaritu. My jsme přijali tedy tu žádost o uvolnění prostředků v souladu Eh, s tou žádostí eh, komise, to bylo 182 milionů pro šest států, které to požádali. Nicméně po velmi dlouhých diskusí, diskusích o tom, odkud by ty eh, peníze měly přijít, jsme dospěli k závěru, že žádné nové peníze nenajdeme a proto jsme se na radě dohodli, že vytvoříme takzvanou negativní rezervu, což znamená, že v souladu s článkem 44 finančního nařízení vytvoříme eh, mínusovou položku v eh, rozvaze 182 milionů a potom na konci roku vyrovnáme podle toho, jak to bude s tím rozpočtem vypadat. Tolik tedy rozhodnutí eh, Rady ECOFIN přijaté včera, vysvětlující eh, materiál k tomu eh, dostanete, byl rozeslán včera večer, takže ho určitě mm, každým okamžikem dostanete také. A chtěla bych asi ještě dodat, že pro radu a pro maďarské předsednictví je důležité, abychom Eh, tuto záležitost co nejdříve uzavřeli. Eh, my chceme eh, ty prostředky uvolnit. Víme, že komise ten návrh předložila 14. ledna. My jsme z určitých důvodů museli čekat až do teď. Teď jsme tedy přijali rozhodnutí a byli bychom rádi, kdybyste se k tomu mohli vyjádřit, k tomu uvolnění prostředků z Fondu Solidarity. Merci, Děkuji, děkuji vám, paní. Několik eh, členů žádá o slovo. Já jim dám toto slovo. Jenom bych chtěl eh, uvést určité upřesnění. Jak si Donia řekla, ti nejstarší z nás si pamatují na tuto záležitost eh, před eh, tedy těmi mnoha lety. A vlastně toto zůstalo v tom nařízení, stále je to platné, ale nepoužíváme to od té doby, kdy vlastně flexibilita tento postup nahradila. My bychom mohli kvalifikovat eh, tento postup negativní rezervy i jako <laughs> rozpočtovou kreativitu. To znamená, je to určité umění rozhodnout o výdajích, aniž byste na to měli prostředky. Víceméně v politice to odpovídá tomu, že se rozhodnete zaplatit hned a vyčkáte až závěr, na závěr roku, zda se vám podaří získat tyto prostředky v rámci um, určitých položek. Tato možnost je ovšem omezena na 200 milionů, jinak by to bylo velmi jednoduché Eh, mohli bychom takto přistupovat k celému evropskému rozpočtu a v podstatě bychom počkali vždy na podzim, pak bychom hledali eh, ty možné čerstvé peníze v rámci těch několika položek rozpočtu. Takže tato možnost negativní rezervy je omezena na těch 200 milionů. Co se týče těch transakcí, které si získaly politický souhlas například, ohledně Maďarska, Polska, zvláště těch eh, katastrof eh, minulého roku, tak tady potřebujeme těch 182 milionů. A co se týče ostatních katastrof, tady komise již dala k dispozici 18 nebo 19 milionů. Takže používání tohoto archaického postupu, který nás omlazuje, říká pan předseda, eh, tento postup v každém případě nemůže překročit, pokud tedy budeme akceptovat tento postup, Eh, rada zaujala toto stanovisko a pokud to parlament bude akceptovat, tak v každém případě tento postup nemůže řešit nové problémy, které nás očekávají. To je jenom doplnění k informaci. Takže zpravodaj rozhoduje, eh, navrhuje, abychom o tom nerozhodli dnes. To znamená, že na tom budeme, budeme o tom hovořit eh, 30. března na trialogu s komisí a radou, abychom zjistili, jakým způsobem budeme financovat tuto transakci. A také mm, budeme muset diskutovat o tom, jakým způsobem interpretovat politickou dohodu, ke které došlo minulý rok mezi třema institucemi ohledně rozpočtu 2011. Je to e, dohoda, která omezila navýšení těchto úvěrů na 2, 95 ale bylo tam navíc ještě prohlášení rady, které jsme přijali, kde bylo řečeno, že pokud se nebudou úvěry dostávat v průběhu roku, tak eh, se eh, budou navyšovat v rámci té zbývající požadované částky. A nyní bude hovořit eh, pan Wagner. Děkuji. Chtěl bych vysvětlit kontext. Pamatuju si, že to bylo na Evropské, po zasedání Evropské rady v říjnu, kdy britský premiér eh, eh, vyšel z té schůze a řekl, že nárůst rozpočtu nebude vyšší než 1,9%, eh, takže oni se budou bránit jakémukoliv pokusu, aby došlo k navýšení rozpočtu. Takový je kontext. A já mám obavy, že toto je první opravný rozpočet v tomto roce. Moje otázka na radu je, Myslíte si, že k tomu bude docházet pokaždé, kdy někdo požádá o uvolnění nějakých prostředků? Ano, to bude samozřejmě předmětem trialogu. James Ellis a pak San Salvador. James má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s vaší historickou analýzou já jsem to v jednom případě použil, tuto negativní rezervu. Byl to velmi užitečný eh, nástroj. Eh, nevěřil jsem, že se to znovu začne používat, ale pokud rada se proto rozhodla, tak bychom měli být velmi opatrní, protože my, my, my bychom to mohli také využít na rok 2012, kdybychom potřebovali tam najít nějaké dodatečné peníze. To byla i velice jemná poznámka, tak jako vždy z vaší strany. A pan Signor Gariga bude hovořit. Simplemente recordar al Consejo que... Já jsem chtěl po, po... Chtěl jsem pouze připomenout radě, že závazky, závazky závazkům je třeba dostat a, a jestliže byl podepsán dopis, který potvrzuje, že e, není možné e, překročit těch 2,8 a je to prohlášení institucionální, kde se rada tedy zavazuje mobilizovat v případě potřeby úvěry a platby, aby tedy bylo možné dostat přijatým závazkům. To znamená, uplatňujeme solidaritu, princip solidarity a záleží také na naléhavosti. Týká se to Fondu solidarity. Pokud tedy rada nemůže dodržet vlastní prohlášení, pak rozpočtový výbor nemůže dnes hlasovat. Merci Salvador. Lašlo Šurian. Děkuji, Lašlo Šurian. Köszönöm, elnök úr. <clears throat> Elnök úr, ön a... Děkuji, pane předsedo. Ve vašem eh, úvodním vystoupení jste říkal, že proplacení té platby bude možné, pokud přijmeme návrh rady. Eh, chci eh, něco říct k tomu časovému harmonogramu, pokud by to mělo znamenat, že 30. března budeme mít trialog, tak potom existuje možnost, že v dubnu bychom mohli eh, rozhodnutí předložit plenárnímu zasedání. A znamená to, že v té době uplyne rok od té doby, kdy jsme eh, Eh, rozhodli o přidělení těchto prostředků. Nemůžeme tedy říkat, že to je nějaké bezprostřední rozhodnutí. Musíme si uvědomit, že k těm škodám eh, došlo na jaře a v létě loňského roku, dotklo se to Polska, eh, Maďarska. A rada teď nám nabízí technické řešení a znamená to, že teď je řada na nás a parlament je na tahu. Všechno, co jsme slyšeli, je samozřejmě legitimní, ale já bych si býval myslel, že bychom měli hledat nové prostředky na to, abychom eh, vyřešili ten problém, ale takto s námi hm, hodně lidí nebude souhlasit. V podstatě jde o to, že ty prostředky nedorazí, aby vůbec mohly být využity na nápravu škod. A proto si myslím, že bychom si měli uvědomit naši zodpovědnost. Když se podíváme na to, jak teď vypadají státní rozpočty, tak prakticky neexistuje žádná možnost na, najít nové prostředky od členských zemí. Jde o samozřejmě princip, a principu to je všechno správně, ale v praxi to není úplně nejlepší výsledek. A otázka je, čím bychom se měli řídit, jestli zásadami nebo praxí. James Ellis tady něco navrhnul a já se chci ptat, jestli skutečně potřebujeme další dva týdny. Co se za ty dva týdny změní? V opačném případě bychom mohli zvolit jiný přístup a říci, eh, a rada zaplatit ty peníze a my potom rozhodneme na jaký eh, řádek to umístit. Ale musíme si uvědomit, co se stane, když na všech, všech těch rubrik eh, budou prostředky využity ze 100%. Potom to radu donutí k tomu, aby schválila nové peníze. Ale je to realistické očekávání, vzhledem k tomu, že se nacházíme v roce 2011 a na podzim nebo prosinci tohoto eh, roku eh, si nemyslím, že budou všechny rozpočtové položky eh, vyčerpány ze 100%. A proto si myslím, že bychom měli eh, se držet, eh, nebo já si obecně myslím, že bychom se vždycky měli držet toho, co říká paní zpravodajka, ale eh, já si myslím, že bychom měli udělat všechno pro to, aby se to předložilo plenárnímu zasedání v Dubnu. Do příští miniplenárky, příští týden, určitě nic jiného nemůžeme stejně dělat, proto bychom měli vyhovět paní zpravodajce, ale až do trialogu stejně nebude možné nějak tu situaci změnit. A já si myslím, že bychom měli prokázat solidaritu vůči těm lidem, kterým to vlastně dlužíme, protože odkládat solidaritu o rok je eh, poměrně ostudné. Elga Trüppel. Děkuji, Elga Trüppel. Děkuji, já mám otázku na radu, pokud jsem to správně pochopila tak je možné tuto negativní rezervu použít jednou za rok. Pokud jde k nějakým jiným naléhavým žádostem o prostředky, tak co se stane? Možná, že by se, se k tomu mohl nějak vyjádřit. Ano, to bude předmětem trialogu. Pan uh, eh, Fajman? podpořit eh, stanovisko Láslo Suriana. Eh, myslím si, že musíme najít proceduru, která nás povede k cíli co nejdříve. Eh, záplavy, které loni postihly střední a východní Evropu, tady je jmenováno celkem šest států, měly obrovské dopady. Já jsem byl na některých místech se podívat a opravdu jedná se o, o katastrofu velkého rozsahu, zničené mosty, eh, domy, silnice, železnice a eh, Evropská unie by neměla eh, prodlužovat tu proceduru nad nějakou únosnou míru. Už teď uplynulo více než tři čtvrtě roku a pokud budeme dále Eh, hledat nějaké procedurální kličky, tak se ta pomoc k lidem dostane velmi pozdě. U nás je takové rčení, že kdo rychle dává, dvakrát dává a více pomáhá a myslím si, že bychom se tím měli řídit a měli bychom tu pomoc chválit co nejdříve. Děkuji. Bien. Dobrá. Drazí kolegové, ještě další upřesnění. Co se týče lhůt, za prvé připomínám, že Fond Solidarity to nejsou pomoci, které jsou přímo poskytovány obětem katastrof. To jsou pomoci, které jsou poskytovány eh, místním úřadům, které pomáhají těmto osobám. Jsou to pomoci, tak jak o tom hovořil pan Fajmon, na výstavbu eh, mostů, obnovení elektrických rozvodných soustav a tak dále. Jde o to, abychom pomohli místním územním úřadům eh, z hlediska jejich výdajů, které uplatnili po těchto katastrofách. Za druhé, tyto lhuty se mohou jevit jako dlouhé, ale parlament nemá žádný důvod, aby měl pocit viny eh, v tomto okamžiku. Pokud došlo k těmto katastrofám na jaře minulý rok, ta komise nám předala tuto složku pouze před několika týdny. Pokud došlo k ztrátě času, tak to nespůsobil Evropský parlament. Za třetí, musíme si uvědomit, a tady reaguji zvláště na to, co uvedl Lašlo Surian, my všichni všichni, všechny instituce a myslím si, že i všechny politické skupiny souhlasí s tím, že poskytneme eh, tuto eh, pomoc, kterou potřebují oprávněně naši přátelé z Maďarska, České republiky a tak dále ale je nesmírně důležité a politicky nezbytné, abychom měli zásadní diskuzi a abychom se dohodli s radou při příležitosti trialogu, který se bude konat za několik dnů. Tak, jak to bylo řečeno, v každém případě toto řešení, kreativní řešení, může fungovat pouze teď, jednorázově. Eh, pak už to končí a vždy v rámci 200 milionů. A ty budou vyčerpány eh, při této příležitosti. A na toto téma potřebujeme zásadní diskuzi s radou, abychom věděli, jakým způsobem rada interpretuje politickou dohodu z minulého roku. My se domníváme, že jakmile dojde k nepředvídaným událostem, pak můžeme aplikovat společné prohlášení, podle kterého, pokud se nedostávají úvěry, tak se zajistí dodatečné eh, prostředky. A opakuji, toto prohlášení nebylo nápadem Evropského parlamentu. To byl požadavek a nápad rady. Ale zatím rada toto vůbec nezohledňuje. Bohužel těch nepředvídaných událostí bude jistě dost. Když se podíváme na to, co se děje na jihu Středomoří, tak určitě, samozřejmě rada nerada vydává evropské peníze, ale určitě eh, v této eh, situaci budou, bude rada první, aby požadovala tyto výdaje. Samozřejmě, že ještě nekončí také japonská tragédie a je jasné, že určitým způsobem i my eh, budeme poskytovat pomoc Japonsku a obětem eh, těchto událostí. Využijeme tedy této příležitosti a pokusme se dosáhnout politické dohody s radou ohledně způsobu, jakým budeme přistupovat k těmto nepředvídaným událostem, které bohužel jistě budou početné do konce roku. To navrhuje zpravodaj a myslím, že je to moudré. Paní předsedkyně z rady, chcete na to reagovat, odpovědět, prosím. Thank you, Mr. Lemesur. Děkuji. Já bych chtěla jenom připomenout, že jsem říkala na úvod, že pro maďarské předsednictví je nejdůležitější jednat co nejrychleji. A vzhledem k těm termínům, k eh, tomu časovému harmonogramu a k tomu, že komise to předložila teprve 14. ledna. My jsme te, teprve eh, o tom jednali včera, tak eh, bychom skutečně chtěli požádat o co nejrychlejší projednání. Na výboru pro rozpočet rady jsme byli schopni se tak krátkém čase dokázali zhodnout pouze na tomto technickém řešení. Byla bych rád, kdybyste eh, vzali v úvahu to, že eh, finanční nařízení nám také stanovuje povinnost udělat všechno proto, eh, v případě opravného rozpočtu, hledat nějaké přesuny v rámci rozpočtu a teprve potom hledat nové prostředky. A my jsme chtěli tedy najít co nejrychlejší řešení a přišlo nám, že nejrychlejší řešení je tato negativní rezerva. Co se týče té otázky, kolikrát lze eh, se uchýlit k této negativní rezervě, myslím, že vy už jste zmínil tu maximální částku 200 milionů, takže je možné to udělat několikrát, ale ten strop je 200 eh, milionů. Nicméně je pravda, že my už teď eh, bereme 182, takže zbývá 18 milionů na zbytek roku. Très bien. Takže, drazí kolegové, myslím, že jsme to probrali a myslím, že souhlasíme, že budeme takto postupovat. Nedojde tedy k spoždění z hlediska Maďarska a Polska. A jde o to, abychom tyto um, příležitosti nevnímali jako jakési rukojmí, abychom ustoupili z hlediska interpretace, kterou máme co se týče dohody, ke které došlo minulý rok eh, z hlediska úvěru na rok 2011. Takže nebudeme hlasovat o bodu 9, nebudeme hlasovat ani o bodu 10, vzhledem k tomu, že eh, jsme toto takto vyřešili, to znamená, Reimer nebude muset k tomu hovořit. A teď se podíváme na bod 11, pokud tady je paní Herzog není tady ještě, takže počkáme, než se probudí a předám slovo Dominiku Riketovi, který bude hovořit o integrované námořní politice, to je bod číslo 12. Ano, máme tady hlasovací list k tomuto uh, bodu. Je tady několik pozměňovacích návrhů Ptám se, máte všichni hlasovací kartu? Jste připraveni hlasovat? Jste vybaveni, pokud budeme mít určité potíže? Ano. Takže já se podívám na tuto zprávu. První pozměňovací návrh, to je paní Ester Grelie, je to pozměňovací návrh 9. Zpravoda je pro. A já se ptám, kdo je pro tuto devítku? Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu 9? Pan Hartong? Ne, promiňte. A pan Remek je proti. Kdo se zdržel? Nikdo? Přijato. Pozměňovací návrh 1, 2, 3 mohou být hlasovány en bloc? Ano? Ne. Takže nejdříve pozměňovací návrh 1. Zpravoda je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Pět hlasů. Kdo se zdržel? Nikdo. Přijato. Návrh 2. Kdo je pro? Návrh číslo dvě. Děkuji. Kdo je proti? Socialisté a zelení. Kdo se zdržel? GUE. A pan Hartong. Takže většina je pro, přijato. Tři. Autor pan Riket. Kdo je pro? Proti? <clears throat> Nikdo. Kdo se zdržel? Jeden hlas. Také přijato. A nyní tady máme kompromis číslo jedna. Pan zpravodaj, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Pan Harton, kdo se zdržel? Nikdo? Přijato. A tím pádem čtyřka, desítka a jedenáctka odpadají. A dostáváme se k návrhu pět. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel? Nikdo. Přijato. Dvanáct. Pro. Promiňte, zpravodaj chce říct, že je ústní pozměňovací návrh. Pane zpravodaj, můžete nám ho říci? Pane předsedo, chtěl bych eh, jaksi upřesnit eh, tuto věc z hlediska předpisů. Z hlediska nových rozpočtových položek eh, bychom zde chtěli dát roční disponibilní úvěry, jakož i příslušná nomenklatura v rámci víceletého rozpočtového rámce. To odpovídá lépe předpisovým postupům. Dobře, děkuji. Je pravda, že první verze zpravodaje předjímala eh, rozpočtovou nomenklaturu a tady je jeden zásadní princip, nad kterým jsme vždy bděli a sice rozpočtové polišky, kterých se týkají výdaje, jsou rozhodovány výlučně v rámci ročního rozpočtu a nikoli v rámci eh, textu tohoto typu. Takže, kdo je pro pozměňovací návrh, který byl takto pozměněn? Kdo je pro? Děkuji. Proti? Nikdo? Zdržel se? Jeden hlas? Přijato. 13. Autorka paní Grelie. Kdo je pro? Návrh 13. Děkuji. Proti? Jeden hlas. Kdo se zdržel? Nikdo. Přijato. Návrh 14. Opět stejný ústní pozměňovací návrh. Ano, to je to tež, pane předsedo, ze stejných důvodů. To znamená, dodali bychom v rámci tedy víceletého finančního rámce 2007-2013, aniž by bylo rozhodnuto, rozho, aniž by bylo dočeno rozhodnutí rozpočtového orgánu. Kdo je pro tento návrh 14 takto pozměněný? Kdo je proti, kdo je, se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 6. Opět autor, pan zpravodaj. Pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 15. Paní Grelier. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Stejná většina. 16 pro, proti, dva hlasy proti, kdo se zdržel? Přijato. 7. Opět návrh zpravodaje pro, proti. Jeden hlas. Kdo se zdržel? Nikdo. Přijato. Návrh 8. Paní Grenie, kdo je pro? Děkuji. Proti? Nikdo. Kdo se zdržel? Jeden hlas. Přijato. Konečné hlasování. Kdo je pro? Konečné hlasování. Děkuji. Kdo je proti? Jeden hlas. Kdo se zdržel? Nikdo. Je to téměř jednomyslné. Takže zpráva je přijatá. Blahopřejeme našemu zpravodaji, kterého uvolňujeme na jeho povinnosti, které jsou jistě méně důležité než povinnosti v našem výboru. Mezitím máme tu čest tady přivítat paní Hercog, zpravodajku, která se zabývala střednědobým přeskumem Evropský program družicové navigace, takže připravte si váš voting list. Paní zpravodajko, chcete učinit prohlášení? Thank you, chairman. I'm... Omlouvám se, že jsem přišla pozdě, jsem velmi ráda, že jste na mě počkal. Dovolte mi, abych jenom několika slovy eh, poděkovala ostatním zpravodajům, panu Abadovi a panu Genadiovi. Myslím, že největší eh, eh, výdobytek této zprávy je poukaz na nezbytnost těch 30 družic. Jsme si jistí tím, že to budeme muset zohlednit při eh, vytváření zprávy o víceletém finančním rámci do budoucnosti. A poslední věta je také velmi důležitá. Galileo je velmi velkým eh, projektem, který je úspěšný a mohl by být eh, vzorem pro eh, další podobné projekty v budoucnosti. Máme tři pozměňovací, pardon, tři kompromisní návrhy, takže ten hlasovací seznam je velmi krátký a já doufám, že tím vyšleme jasný signál komisi a radě. Ještě jednou děkuji za spolupráci. Já vám děkuji, paní zpravodajko. Děkuji také všem, kteří přispěli k vytvoření této zprávy a k dohodě o kompromisních návrzích. Teď tedy eh, se dívám na hlasovací seznam. Číslo jedna od pana Abada. Paní zpravodajka je pro. Kde pro? Děkuji. Kde proti? Drželi se. Jeden se zdržel. Dobře, takže přijato. Číslo tři od pana Abada. Paní zpravodajka je pro, kde pro? Děkuji. Kde proti? Jeden proti, zdrželi se. Tři se zdrželi. Zelení jsou teď v rozpoložení, které eh, nevím ani popsat. My, ale pokud chcete mít jasný výsledek hlasování, tak to zjednoduší průběh. Takže číslo 3 bylo přijato, čím se čímž odpadá číslo dvě, e, také čtyři a také Monika odpadá, tedy číslo pět. Takže e, se, e, šest také. Mně tady říkají, že šestka odpadá, když, bylo, když byla ta přijata dvojka. Takže musíme hlasovat o šestce. Paní Flodek je pro. Hlasujeme o šestce. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Teď kompromis číslo jedna. Paní zpravodajky, kdo je pro? Kdo je proti? Tři proti, zdrželi se, nikdo se nezdržel. Takže přijato. Takže 7, 8, 9 a 10 tím odpadá. Všichni s tím eh, souhlasí, doufám. Teď jsme tedy od dvanáctky, to je od Moniky, od Angeliky. Paní zpravodajka je pro Angeliku a Moniku, kdo je také pro, eh, kdo je proti, jeden proti, zdrželi se, nikdo se nedržel, takže přijato 11 od pana Artonga to odpadá, teď 13, což je obohaceno o ústní pozměňovací návrh od pana Gerbrandyho. To byste měli mít na svém seznamu. A teď mi bylo řečeno, že pan Gerbrandy by chtěl doplnit ještě několik slov ke svému ústním pozměňovacímu Je tady? Je tady, takže eh, by to mělo znít by summer 2011 when the new MFF is introduced. When the MFF proposal is introduced. To je to doplnění. Ano, děkuji, pane předsedo. Já myslím, že je naprosto jasné, co tím, eh, co tou změnou mám na mysli. Takže paní Velká je pro, kdo je pro, eh, kdo je proti. Drželi se, nikdo se nedržel, takže takto pozměněný pozměňovací návrh byl přijat. Kompromis číslo dvě od paní zpravodajky. Kdo je pro? Proti. Jeden proti, zdrželi se Někdo se nezdržel, takže přijato. Tím pádem všechno, co je potom, odpadá až do dvacítky. Takže eh, hlasujeme o dvacítce. Eh, kdo pro, kdo proti? Čtyři proti. Zdrželi se, nikdo se nezdržel. Přijato. Kompromis číslo tři. Kdo je pro? Proti. Jeden proti, zdrželi se. Přijato. A ne, eh, teď eh, tady máme pozměňovací na číslo 21. Paní Prorka je pro, kde pro? Kde proti? Zdrželi se, nikdo se nezdržel, přijato. Teď eh, konečné hlasování o celé zprávě, kdo je pro. Děkuji ne proti. E, přijato jedno e, hlasně, kromě jednoho hlasu proti, my e, teď blahopřejeme paní Hercog a dostáváme se k bodu číslo 13 a 14 zpravodajky paní Matery. Jde už nejsme u Fondu Solidarity, jsme o Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Máte k tomu zase hlasovací seznam, aspoň já ho mám, který je úplně stejný pro obě zprávy, říká eh, podle paní zpravodajky. Je to stejná, stejný seznam pro obě zprávy. Eh, teď se tedy rozdává pro EPP eh, ten hlasovací seznam, protože EPP až do tuť, eh, dosud nevěděli, jak budou hlasovat. Doufám, že už jste všichni připraveni. Nejprve číslo jedna, pana Alvara, paní zpravodajka pro, kde pro? Kde proti? Několik nespokojenců na levici. Myslím, že velká většina je pro, takže přijato. Nicméně, teď tady máme oceny autora eh, poznací návrh číslo dvě a paní zpravodajce se nelíbí. Kdo je pro? Liberálové. Kdo je proti? Všichni, kdo nejsou liberálové. Zdrželi se. Tři se zdrželi. Takže zamítnuto. Od stejných autorů eh, trojka, paní zpravodajka pro, kdo je pro? Velká většina asi, kdo je proti? jeden proti, dva proti, drželi se, nikdo se nezdržel, takže přijato. Zase stejní autoři, hrozně aktivní, mají číslo čtyři, paní zpravodajce se nelíbí, kdo je pro. Zase liberálové, kdo je proti? Antiliberálové. Drželi se, jeden se držel. Takže liberálové byli poraženi. Teď pětka, stejná situace, paní zpravodajka je proti, kdo je pro? Ještě další skupina se k tomu přidala, kde proti. Asi většina. Drželi se. Takže zamítnuto. A teď eh, konečné hlasování u obou eh, takto pozměněných zpráv. Eh, kdo je pro? Proti? Tři proti. Zdrželi se. Tyto dvě zprávy jsou tedy pardon, číslo 13 a číslo 14 byly schváleny a my blahopřejeme paní Matera. A nyní jsme u bodu 15. Ehm, to jsou žádosti o převod prostředků. Ehm, bude nám k tomu paní Prodika něco chtít říct, paní Sedonie? Je to velmi jednoduché, vážení kolegové. Jde tady o převody prostředků v podstatě to vyplývá z těch zpráv, které, o kterých jsme právě hlasovali, o uvolnění prostředků globalizačního fondu. Já bych vám doporučila, nebo chtěla poradit, abyste hlasovali eh, pro. Je to logické, říká pan předseda, takže předpokládám, že tady bude stejná většina. Kdo je pro eh, tento převod? Kdo je proti? Děkuji, drželi se. Vertman se držel, takže logicky eh, jsou přijaty tyto převody. Sidonie už žádné další převody nemá, takže nám šetří čas. Nicméně, teď tady je velmi důležitý převod prostředků, to se týká ostatních oddílů rozpočtu, je to bod číslo 16 v našem programu, asi všichni víte, o co jde. Spravodajkou je Helga Trupl. E, těch, e, ty převody jsou dva, C1, C2. Je tady Helga? Helga se nám vrátila. Můžete nám něco říct k těm převodům, Helgo? Tak prosím. Děkuji. Takže jsme u 16, tam jsou dva převody. Nejprve ten první, C1, 30 pracovních míst, uvolnění prostředků z rezerv. Účelem tohoto návrhu je požádat o uvolnění prostředků eh, ve výši přibližně 700 tisíc euro. Týká se to osob pracujících pro instituce z kapitoly 101 předběžné prostředky. Týká se to 30 pracovních míst pro Evropský parlament. A tu částku, kterou jsem zmiňovala, většina těchto míst se týká tzv. smluvních pracovníků. O tu částku bylo požádáno již eh, v loňském rozpočtovém postupu. Parlament požádal o více informací o využití těchto míst a zdůraznil důležitost převod lidských zdrojů v rámci již stávajících, eh, stávajících zaměstnanců. Požadované informace byly poskytnuty a tím pádem bych eh, chtěla předložit k hlasování tento převod a doporučuji hlasovat pro. Já vám děkuji. Nikdo se nehlásí o slovo, takže kdo je pro tento převod, eh, tak jak to právě eh, uvedla paní pravodajka, kdo je proti? Tři proti, zdrželi se. Nikdo se nezdržel. Takže C1 bylo schváleno, teď převod C2. Helga. Teď jde o převod pro Dům evropských dějin, o tom se hodně diskutovalo, bylo to kontroverzní. A dovolte mi, abych tedy přečetla text, na kterém jsme se shodli. Tento převod se týká uvolnění prostředků z rezervy ve výši 2,5 miliony eur pro Dům evropských dějin. Tyto prostředky jsou naplánovány pro přípravné práce, pro technické studie, pro honorář na architekty a pro výběrové řízení, včetně předělené eh, ceny za tu architektonickou soutěž. Eh, došlo k vyhodnocení eh, také celkových nákladů Domu evropských dějin a došlo k zvážení možnosti spolufinancování a meziinstitucionální spolupráce. Po debatě o Eh, po poslední debatě o rozpočtu byly poskytnuty dodatečné informace. Nicméně minulý týden se zešli koordinátoři, padla tam celá řada otázek. A eh, zejména eh, se ty otázky týkaly nějakého podnikatelského záměru a proto se koordinátoři zhodli na odložení rozhodnutí. A já bych chtěla ještě jednou požádat o odložení tohoto hlasování protože rozhodnutí pro tento převod by znamenalo zahájení celého projektu. Já si myslím, že eh, bych to měla ještě trochu vyjasnit. Co se týče našich eh, zásad a finančního nařízení, podnikatelské plány, business plans by měly být k dispozici při zahájení takových projektů a já bych chtěla ještě jednou zopakovat, a to asi velmi dobře víte, že já nejsem proti tomu projektu, co se týče jeho e, záměru, ale myslím si, že bychom měli jasně proskoumat, jaký bude dopad na budoucí rozpočty a měli bychom eh, eh, v jiných položkách dělat škrty. Tak tomu bohužel není v tomto okamžiku a proto doporučuji dnes nehlasovat, protože ještě řada elementů je nejasných. Myslím, že je potřeba si zjednat úplný přehled. Já si nemyslím, že ten přehled nemáme a proto bych nehlasovala. Děkuji, paní zpravodajko, je to velmi jasné. Mnoho kolegů žádá o slovo. Nejdřív Garant Ferm. Thank you, chair. Ferm. Uh, My jsme o tom hodně diskutovali. Eh, panují na to odlišné názory, ale teď jsme dospěli k závěru, že Myslím si, že už se nám nepodaří eh, dostat eh, více, než jsme dostali teď. Určitě máme teď dispozici mnohem více informací než předtím. A co se týče partnerů a spolufinancování, myslím, že je evidentní, že nebude možné tady si zjednat více informací. Takže pokud to někdo chce stanovit jako podmínku vyjednání nějaké dohody s partnery o spolufinancování, tak to je nerealistické, to bude trvat roky. A e, ještě tak máme určité náklady, které musí být zaplaceny. My jsme tedy pro uvolnění těchto prostředků, ale přitom chceme jasně říci, že to není definitivní schválení celého projektu. Tímto pouze uvolňujeme prostředky na přípravné práce. Ještě pořád požadujeme transparentnější rozhodování předtím, než bude definitivně celý projekt schválen. Myslíme si, že je nezbytné, aby to rozhodnutí nebylo přijato pouze předsednictvem a konferencí předsedů, ale to rozhodnutí by mělo být eh, demokratičtější a transparentnější. A jak už jsme o tom hovořili s vámi, pane předsedo, na schůdce koordinátorů, vy jste měl celou řadu doporučení, které musí být splněny eh, předtím, než o tom, budeme moci hlasovat. My s tím naprosto souhlasíme. Myslíme si, že je potřeba si zjednat jasno v tom rozhodnutí, které definitivně schválí tento projekt. Takže my jsme pro tento převod, ale není to definitivní schválení celého projektu. Děkuji, drahý kolego. To je také velmi jasné stanovisko. A nyní pan Portaš. Eh, do que eu percebi da informação dada pela colega... Pokud jsem to dobře pochopil, z hlediska informací, které poskytla paní Trupl, tak to znamená, že jsme nedostali dodatečné informace, o které jsme žádali. A to ostatně byl argument, který byl právě použit eh, eh, v době, kdy jsme odmítli o tom hlasovat. Proto není příliš moudré měnit toto rozhodnutí dnes. Ale je tady ještě druhý důvod, proč bychom neměli dnes hlasovat. Vzhledem k tomu, že diskutujeme eh, s Birem parlamentu, abychom zjistili, jaké úspory bychom měli učinit, tak je jasné, že to je vynikající právě nástroj pro to, abychom neuvolnili tuto částku, pokud se nám nepodaří eh, dosáhnout rozumné dohody s Birem. Stačí mít ještě jedno setkání navíc, tak abychom minimálně měli eh, záruku, že tady nedojde k těmto úsporám ve výši 2,5 milionu. Pan Hartung. Děkuji, pane předsedo. Jedná se o 2,5 milionu, které jsou vyčleněny na architekty a na další výběrová řízení. A každý rok vlastně se tam objevuje ještě 20 milionů navíc. Já souhlasím s paní Trypl, že bychom dneska neměli hlasovat. Vlastně bychom neměli vůbec hlasovat, měli bychom zamítnout tento návrh. A pokud bychom měli mít muzeum ohledně historie EU, pak by to měla být soukromá iniciativa a nikoli evropská. Děkuji, drahý kolego, je to velmi jasné. Salvador Garriga. Gracias, presidente. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že máme dostatek informací. A já jsem alespoň dostal 14. třetí. Hovoří se tam o operativní fázi, o fázi rozvoje a hovoří se také o důvodech proč nemůžeme tedy zahájit spolufinancování, přestože to je přání rozpočtového výboru, ale je k tomu zapotřebí čas. E, jsou tam uvedené podrobné náklady, správní náklady, pokud je o zaměstnance, kolik bude stát tento e, dům evropské historie. A e, samozřejmě je možné vždy informace zlepšovat, získat ještě podrobnější informace, ale myslím si, že nás nám to nepřinese ještě větší uspokojení, když se musíme rozhodnout. Rozpočtový výbor se rozhodl uvolnit tyto prostředky, tuto rezervu, která umožní eh, zaplatit zejména honorář architektům. A proto si myslím, že z určitého procesního hlediska můžeme říci, že je možné kone- učinit konečné rozhodnutí, abychom se vyhnuli dalším prodlevám, dalším diskusím, vždy, když eh, máme rozhodovat o tom, tak to odkládáme. To definitivní politické rozhodnutí parlamentu musí být co eh, nejvíce zjevné vůči plenárium, vůči skupinám. Pokud je o technické podmínky pro uvolnění rezervy, tak eh, myslím si, že veškeré potřebné informace máme již k dispozici a dostali jsme 14. března. A proto to moje politická skupina je pro uvolnění této rezervy. Pan Fernandes. Até porque subscrevo eh, totalmente como eh, é costume. Jako vždy eh, sdílím plně názor našich koordinátorů. Dům evropské historii, to je proces, který probíhá. To znamená, není to žádná novinka. Prakticky neděláme nic jiného, než diskutujeme o tom a čas běží. Abychom mohli uvolnit tyto prostředky, tak musíme mít veškeré informace, které jsme požadovali. To znamená, veškeré podmínky již máme k dispozici pro to, abychom mohli rezervu uvolnit. Děkuji. Ani Jensen. Well, thank you, chairman. Děkuji. Myslím, že teď je jasné, že dvě velké skupiny jsou pro dnešní hlasování. Ale je tady řada lidí, kteří mají pochybnosti o celém projektu. A i socialisté upozorňovali na to, že ten proces až dosud nebyl dostatečně transparentní. Dnes to není e, nějaké definitivní rozhodnutí, rozhodně ještě budeme hlasovat o rozpočtu rok 2012, budeme mít e, spoustu příležitostí o tom dále diskutovat. A já bych chtěla předsednictvu pouze doporučit, aby zahrnuli náš výbor do svého rozhodování. Ale jinak si myslím, že bychom měli hlasovat. Dobře, dnes není eh, definitivní eh, rozhodnutí, ale zítra přijde další den. Mám tady eh, německého poradce po levici. Abad? Děkuji, pane předsedo. Takže já vyjadřím jaksi originální stanovisko z hlediska mé skupiny Mám několik eh, věcí, které mi vadí. Za prvé, problém rozhodovacího postupu, kde vlastně mm, rozpočtový výbor je jaksi rukojmím z hlediska byra a z hlediska odpovědnosti ostatních výborů. Myslím si, že to není akceptovatelný proces. Je tu nedostatek transparentnosti a účinnosti. A toho lituji v nejvyšší možné míře. Druhá věc. Zajímá mě ten konkrétní okamžik. Neznamená to, že bych byl proti eh, tomuto domu eh, dějin EU a vím, že eh, velké osobnosti parlamentu to obhajují, ale já si kladu otázku, zda je vhodný okamžik, protože nyní máme velkou krizi a kladu si otázku ohledně politického signálu, který tak vyšleme našim občanům. A třetí věc, ta je nejdůležitější a ta se týká nákladů. Samozřejmě souhlasím s tím, že můžeme investovat do tohoto projektu a je to zajímavý projekt, jenomže kladu si přesto otázku ohledně provozních nákladů. 15 milionů ročně na provoz takového domu eh, v našem rozpočtovém kontextu. To mě vede k tomu, že si kladu otázku ohledně rozpočtového a politického užitku takového projektu. Předtím, než tedy stáhnu výhradu k hlasování, byl bych rád, kdybychom ještě mohli pracovat na těchto podmínkách a kdybychom mohli také řešit Eh, náklady a rozdělení nákladů. Myslím si, že ne pouze Evropský parlament by měl nést tyto náklady, které se týkají všech evropských institucí za prvé. A tady navazuji na Helga Triple. Myslím, že by to měly spolufinancovat také ostatní instituce, včetně bruselského města, které bude mít také dopad. A dále bychom měli posoudit také požadavky z hlediska informací a měli bychom požadovat, abychom se podělili o tyto náklady. A v tomto smyslu očekávám ještě další informace, abych mohl vyjádřit své konečné stanovisko. Děkuji, pane Abad. Pan Pokroš. I agree with the... Uh, Já souhlasím se Salvadorem a s paní spravodajkou, ne, s panem Fernandešem, že máme dost informací, ale o to tady ani nejde. Já žádné další informace už nechci. Myslím, že je celá řada jiných logických argumentů, proč to hlasování odložit. A v tom smyslu chci podpořit paní Triple. Jeden argument tady byl zmíněn, že ten postup byl netransparentní, ale to bychom mohli nějakým způsobem překlenout. Potom jde o rozpočtovou proč hlasovat o jedné části jedného dílu, když eh, zbývající části toho dílu ještě pořád nebyly rozhodnuty předsednictvem. Myslím, že jakmile uvolníme tyto prostředky, tak už to stejně nepůjde zastavit. A v tom smyslu si myslím, že důležité to, co říká paní Tripla, pan Portaš a já bych byl pro odložení hlasování. Děkuji vám. Isabel Durand by nám také mohla věnovat trochu pozornosti. A je současně také členkou předsednictva. Ano, eh, také z toho titulu bych eh, vám chtěla něco říci. Já naprosto eh, sdílím konstatování naší zpravodajky, že tedy nemáme veškeré záruky, máme jich hodně, ale nemáme všechny. Nicméně úplně nezdílím ten závěr, ke kterému ona dospěla, tedy že bychom dnes měli zablokovat začátek toho procesu, že bychom měli sledovat eh, velmi pečlivě, měli bychom eh, se snažit eh, hledat další způsoby, například spolufinancování vnější podpory od dalších institucí a tak dále. Paní Prolika to dobře řekla, že je pro tento projekt jako takový, má určitý problém s tím zahájením. Já bych to ale podpořila chápu eh, ten výsledek hlasování, ke kterému to asi dospěje, chápu také vaše rozpočtové obovy, ale jinak si myslím, že potřeba ten projekt podpořit. Děkuji vám, Izabel. A teď Monika Holmajer. Ehm, pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, někdy mě překvapuje slovo transparentnost. Hmm, velmi zřídka, respektive viděla jsem velmi mnoho projektů, které se týkaly budov a tolik poslanců Evropského parlamentu ze všech možných skupin eh, nebylo zapojeno jako do tohoto projektu a proto musíme být velmi obezřetní u slova transparentní. Myslím si, že máme mnoho kolegů ze všech možných skupin, kteří se plně účastnili celého procesu. Eh, můžeme si říci, dobře, je možné se zabývat ještě Eh, intenzivněji, ale opravdu jsem neviděla jiný projekt, který, kterému by se věnovala taková pozornost a tolik lidí by bylo zapojeno. A ani projekty, kde by to bylo tak precizní se veškerými výběrovými řízeními, mm, jsou konkurence, schopností a tak dále. A proto to slovo transparentnost mě v tomto případě udivuje. Pokud chceme, aby v budoucnosti se komise účastnila, tak pak považuji za smysluplné, abychom tedy získali pro to komisi, musíme o tom diskuso- diskutovat, považuji za oprávněné, abychom o tom hovořili, ale mám trochu problém se zapojením města Brusel, protože je to v podstatě úkol, který my děláme pro naše návštěvníky, návštěvníky um, Evropského parlamentu, chceme tam mít historii Evropského parlamentu, Evro, historii Evropy po uh, druhé světové válce, proto si myslím, že bychom měli ty náklady nést my, a ne, Brusel a Belgii to eh, moc nebohacuje, ale spíš, to, eh, spíš eh, Belgie má finanční problémy. Samozřejmě o tom můžeme diskutovat, ale myslím si, že dům evropské historie je věc, která se týká parlamentu a komise a ty by se měly podělit o náklady. Proto tedy považuji za důležité nebo za správné o tom s komisí diskutovat a hledat příslušná řešení, ale za problematické Eh, považuji, aby 27 členských států se zapojilo, protože myslím si, že pokud k tomu přistoupíme, tak vlastně ten projekt pohřbíme. A proto tady vás prosím, abychom nevyvolávali dojem, že tady jde o nějakou utajenou věc, tajné komando a podle mě bylo skutečně eh, nespravedlivé, nesprávné, protože skutečně to celé probíhalo velmi otevřeně. Tam nejde už žádné utajené komando. To říkám velmi otevřeně, abychom věděli, čeho se máme držet. To znamená, musíme se zabývat financemi, to je pravda. Provedeme ještě notifikaci, oznámíme vám veškeré údaje, veškerá fakta a parlament eh, zahájil jednání také s komisí abychom došli k rozumnému rozdělení nákladů, ale v konečném důsledku si nemůžeme, nechceme si stěžovat na to, aby jsme říkali lidé ani nevědí, co to je Evropská unie a potom eh, nechceme tady udělat takovýto projekt. Jde také o návštěvníky parlamentu. Já to považuji za poměrně málo ofenzivní. Samozřejmě můžeme něco kritizovat, ale musím říci, že když jsem to uvedla na začátku, tak netransparentní, jak se tvrdí, to opravdu nebylo. Madame Wertmann. Paní Wertmann. Ja, danke schön. Ich möchte... Děkuji. Já chci říct se pouze dvě věci. Eh, naše nákupní odpovědnost, na to chci apelovat, pokud je o nákupy, a také si myslím, že potřebujeme podnikatelský záměr. Eh, význam toho domu, to je podle mě jasné, má má jít o vzdělání občanů, další informace, a to znamená, je to hodno podpory, ale pokud jde o náklady, které jsou nyní uvedeny, tak tam bych eh, skutečně chtěla mít podrobnější informace. Přestože paní kolegyně řekla, že to je velmi transparentní, ale alespoň ve své zemi jsem viděla některé jiné projekty a také v jiných členských státech, kde je navržena určitá částka a potom to není dodrženo a proto bych tedy přechtěla vědět přesnější částky. Monsieur Ricky. Děkuji, pan Rike. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl učinit několik připomínek, protože v mém jiném životě jsem měl možnost řídit důležité projekty a také předseda důležité instituci. Takže první připomínka. My máme informace. Máme je. Máme cenu, máme cíl, máme provozní rozpočet. Jenomže tak, jak bylo řečeno, můžete mm, počítat s tím, že vlastně tady bude o 5% nebo 10% navýšení. To sice nebylo řečeno, ale tak to většinou probíhá u projektů, to víte už dopředu. Druhá připomínka. Kdybychom tedy odstranili tuto rezervu, tak by to znamenalo, že bychom se vzdali skutečně tohoto projektu. Víte, že musíte zaplatit generálního dodavatele, a většinou nikdy není možné se vrátit k nějakému projektu, kde jste předem vyděsili tohoto generálního investora. U takového projektu je obtížné budovat eh, vlastně partnerství ex post. To znamená, vy to všechno vlastně sestavíte dohromady a pak budete hledat nějaké partnery. U typu takového projektu není možné takto postupovat ex post. A ta nejdůležitější věc, kterou bych chtěl zdůraznit, spočívá v tom, že skutečně ten provozní rozpočet je obrovsky vysoký. To je úplně šílené. Tady hovořit o tom, že 15 milionů bude provozní rozpočet, to nemá vůbec žádný smysl, nebo není to v úměře k tomu, co stojí celý tento projekt. My víme přesně, jaký bude vývoj. Jdeme do toho sami, jdeme za vyšší částku, než je to uvedeno a ty provozní náklady jsou opravdu neuměrné. Já jsem nikdy nezažil provozní eh, rozpočet v takové výši u takového typu instituce. Děkuji, Ingrid Gressle. Já děkuji ještě za slovo. Chci říct, že dnes poprvé se hovoří o mm, provozních nákladech a 15 milionů eur, nebo 14,3 milionů. Ano, to je nové číslo, nový údaj. A samozřejmě bych byla ráda, kdybychom mohli toto číslo ještě snížit a udělali všechno. Eh, doufám, že v radě ty příslušní lidé nejenom sedí, ale také něco dělají. To znamená, tyto náklady je nutné snížit. Protože pokud to máme financovat sami, tak eh, jak to máme zvládnout z rozpočtu parlamentu? Jeran Fem, poslední řečník. Excuse me for asking for, for the floor a sec- Omlouvám se, že jsem se ještě jednou přihlásil o slovo, ale zapadlo tady několik poznámek, eh, ke kterým bych se chtěl vyjádřit. Pan Bokroš se ptal, proč eh, to řešíme odděleně od ostatních položek na žádost předsednictva, ale měli bychom si vědomit, že to je rozpočet na rok 2011, ne na rok 2012, eh, takže tady jde o uvolnění prostředků. A potom bychom si měli připomenout, že ty náklady, které teď eh, se budou uhradit, mm, eh, byly nemyslitelné bez toho, abychom dostali ty informace, které jsme požadovali. musíme zaplatit ty náklady, abychom vůbec mohli eh, si udělat eh, přehled o tom, jak to vlastně má vypadat. Je to, jsou to přípravné práce. Panu Riketovi chci říct, že ještě pořád nebyly zahájeny žádné stavební práce. Pořád jsou to přípravné práce. K rozhodování a transparentnosti, eh, to říkám na adresu paní Holmajerové a pana Abada, Myslím si, že naprosto nezbytný požadavek je ten, že ti, kteří jsou proti, by měli mít možnost podat pozměňovací návrhy proti a nechat o nich hlasovat, což nemohou udělat na předsednictvu nebo na konferenci předsedů. Takže musíme mít nějaký postup, který nám umožní předložit pozměňovací návrhy proti a nechat o nich hlasovat. To je pro mě minimální požadavek. Jinak tady je eh, řada dalších věcí, které bychom si měli vyžádat předtím, než rozhodneme o čemkoliv pro eh, eh, rozpočet na rok 2012. Takže já bych ani nechtěl, aby se to ohlasovalo v podobě odhadů. Měli bychom prostě počkat na podzim před tím, než budeme moci hlasovat o příslušné rozpočtové položce. Ano, mnozí se ještě hlásí o slovo, ale některé osoby již hovořily, takže já vám navrhuji, abychom zastavili diskuzi nyní a abychom to uzavřeli hlasováním. Připomínám to, co bylo řečeno ze strany Jirana Ferma především, a je to také návrh, který jsem já učinil eh, na setkání koordinátorů. Tak jak řekl Jiran, nehovoříme o rozpočtu na rok 2012, hovoříme o plnění rozpočtu na rok 2011. A když jsme hlasovali o rozpočtu 2011, akceptovali jsme tento princip, ale s výhradou, s výhradou, kde jsme řekli, že neuvolníme tyto částky, pokud nebudeme mít dodatečné informace. Nyní máme tyto dodatečné informace. Takže logický následek toho již proběhlého hlasování je vlastně tuto výhradu stáhnout. Zároveň však mnoho členů, buď jménem svých politických skupin, nebo osobně, mají ještě mnoho otázek, mnoho otazníků, pochybností a někdy jsou proti samotnému projektu a následnému dopadu tohoto projektu. V takovém případě budeme hlasovat o převodu. Naše zpravodajka je proti. Uvidíme, zda většina bude pro nebo proti. Pokud většina bude proti, tak diskuze skončí. Proti, pokud většina bude pro, pak navrhuji následující řešení. A sice, když stáhneme výhradu, tak vysvětlíme také, proč ji stahujeme. Popíšeme, že jsme dostali tedy informace, které jsme požádali, ale zároveň řekneme, že tím nebude dotčeno naše rozhodnutí ohledně následného postupu v souvislosti s rozpočtem 2012. Dominik Rike řekl ale, když se to odsouhlasilo, tak podle zkušenosti a tak dále. Ne. Zkušenost v období, které prožíváme, je taková, že samozřejmě před dvěma roky ještě polovička těch členských států by eh, prostě eh, nezažívala to období, kdy se zkracují platy například státních úředníků, takže my prožíváme nyní jiné období. A proto myslím, že by bylo naprosto důvěryhodné z naší strany, kdybychom řekli po všech těch informacích, které jsme dostali písemně, pro dlouhé ústní výměně názorů, které jsme měli s panem Peteringem, s generálním tajemníkem a tak dále, můžeme stáhnout výhradu. Ale Nebude tím dotčeno naše stanovisko, které přijmeme následně. A toto stanovisko bude záviset na třech bodech. Za prvé na obsahu a dosahu tohoto projektu a zvláště na propojení tohoto projektu s činností parlamentu a se střediskem návštěvníků. Protože pokud chceme zafinancovat tuto instituci z rozpočtu Evropského parlamentu, tak musíme upřesnit propojení s aktivitou našeho centra. Za druhé, ten rozhodovací proces. Ano, tady to slovo transparentnost nebo absence transparentnosti je předmětem určité opozice. Díky takovýmto veřejným zasedáním, jako je to naše, je to transparentní proces, to je jasné. Ale je to omezeno z hlediska interního rozhodovacího procesu v Evropském parlamentu a je to omezeno tedy na vnitřní jednání rozpočtového výboru. My máme v současnosti rozhodovací proces, který není úplně uspokojivý z hlediska fungování Evropského parlamentu. Na jedné straně máme byro, jehož práce probíhají za uzavřenými eh, dveřmi, je to tedy důvěrné jednání a to je přitom rozhodující instance. A jednání rozpočtového výboru probíhá otevřeně, eh, tedy otevřeným způsobem. Je to veřejné jednání. U takové tematiky, jako máme nyní, potřebujeme mít k dispozici expertízu v rámci Evropského parlamentu ze strany orgánů, které jsou jaksi schopnější posoudit věcnost, historický význam, kulturní význam takovýchto projektů. Obvykle úlohou rozpočtového výboru je reagovat na zásadní věcnou analýzu, na politickou analýzu, kterou realizuje jiný parlamentní výbor. A my k tomu dáváme naše rozpočtové stanovisko. Pokud nemáme k dispozici tento nezbytný doplněk, tak jsme v takové nevyvážené situaci. A proto druhou podmínkou musí být vypracování rozhodovacího procesu na základě analýzy ze strany právní služby, tak abychom si byli jisti, že tím, že zlepšíme současnou situaci, můžeme eh, naplňovat rozhodovací proces v souvislosti s tímto projektem, který eh, bude zcela politicky v pořádku. A třetí věc počínaje rokem 2012, tak jak tomu bylo také až do roku 2011, částky, které budou vyčleněny na tento projekt, musí být naprosto v souladu s guidelines, tedy s hlavními směry, s rozpočtovanými částky, se stropy výdajů, které máme na rok 2012 a následující roky. A zvláště z hlediska těch následujících let musíme zdůraznit bod, o kterém hovořil zvláště Dominik Rike a který spočívá v tom, že dnes není úplně jasné, jak bychom mohli pokryt v rámci našeho parlamentního rozpočtu provozní náklady tohoto projektu v této výši. Já tedy navrhuji, pokud rozpočtový výbor stáhne tuto výhradu na rok 2011, tak v předstihu transparentně a politicky jednoznačně a zcela loajálně vůči Biru se pokusíme zjistit, zda je možné naplnit ty tři kategorie podmínek. Tyto tři kategorie podmínek já je mohu vtělit do dopisu, který osobně podepíši jako předseda rozpočtového výboru a pošlu ho Biru. Ale můžeme udělat ještě navíc něco. Můžeme toto předložit jako jakýsi pozměňovací návrh ohledně usnesení, které jsme přijali minulý týden. A pak by vedlo to k tomu, že bychom o tom měli rozpravu na plenárním zasedání a v takovém případě by transparentnost byla zcela eh, naplněna. Takže kolegové, nebudeme o tom nyní diskutovat. Já vám navrhuji, abychom hlasovali o tom, že stáhneme výhradu. Spravodaj je proti stažení výhrady. Já se ptám, kdo je proto, abychom stáhli výhradu. Děkuji. Kdo je proti? Většina je pro, ale ověříme to elektronicky. Takže, pane Hartungu. Voorzitter, ik heb een eh, procedurele vraag. Bent u voornemens om te gaan stemmen? Já mám jednu otázku, která se týká postupu, procesu. Když nyní budeme hlasovat, nebo chceme hlasovat, tak eh, skutečně chcete, abychom nyní hlasovali, pane předsedo? Vy se mě ptáte, mě, jestli mám v úmyslu hlasit? Nebo jestli mám právo? Jestli mám právo hlasovat? U heeft uiteraard het recht om te stemmen. Ano, vy samozřejmě máte právo hlasovat o tomto návrhu, ale týká se to něčeho, do čeho jste sám zapojen. A proto bych chtěl, abyste se zdržel hlasování, nehlasoval. Je suis... <laughs> <laughs> Drahý kolego, Eh, velice mě to tedy zajímá, jaký by byl osobní zájem mě samotného na této záležitosti. Můžete to vysvětlit? Uh, ano, to mohu vysvětlit. V domě uh, evropské historie jste v příloze dvě jako uh, člen uh, trustees. Správní rady tedy. Děkuji vám za tuto připomínku. Má pravdu pan Hartung. Děkuji mu za tuto připomínku. A to dobře ukazuje ty rozpaky, které máme tady na úrovni rozpočtového výboru a které pociťuji i já z hlediska tohoto rozhodovacího výboru, kde máme byro, pak tam máme celou řadu orgánů, máme tam takzvanou správní radu, pak je tam takzvaná rada pro vědecké zaměření a tak dále. Já tam figuruji ne jako lamasur, ale jako předseda rozpočtového výboru proto, aby rozpočtový výbor byl jaksi zúčastněn všech těchto stádií, kdy se poskytují informace. To je právě ta záležitost transparentnosti. Samozřejmě ovšem to vede k určitému problému. Bylo by bývalo lepší, aby to byl někdo, kdo by zastupoval třeba výbor pro kulturu, nebo já nevím kdo. Prosím. Doris Pak, ano, tam je. Pokud poté, co budeme mít právní analýzu, pokud rozpočtový výbor bude vycházet z toho, že eh, člen nebo zástupce rozpočtového výboru by neměl být členem správní rady, tak já samozřejmě se podřídím vašemu rozhodnutí, budu postupovat tak jako můj předchůdce. Ostatně tady mluvím pod kontrolou mého eh, předchůdce. Takže pro ty, proto, aby ty věci byly úplně jasné, ještě řeknu poslední věc to není správní rada nějakého nadnárodního eh, koncernu, multinacionály. Nic tam nevydělám v té záležitosti, nedostanu žádné peníze, takže eh, neaspiruji na to, aby moje jméno eh, figurovalo třeba v nějakém sále tohoto muzea. Ani to není moje touha v tomto smyslu. Opravdu tam nemám žádný osobní zájem. Pokud je tu tedy rozpačité, jsem ochoten tedy se neúčastnit hlasování, které jsem navrhl. Nebudu se tedy účastnit tohoto hlasování. Dobře, takže elektronické hlasování. A já se nebudu účastnit tohoto hlasování, tak abych se podřídil návrhu pana Hartunga. Hlasování je zahájeno a já nehlasuji. Hlasuje 34 osob, ještě nám schází některé osoby, teď máme 35 hlasujících. Někdo nemá kartu? Pan Godmanis. Takže pan Godmanis bude hlasovat. Hlasoval, hlasování je uzavřeno. 21 pro, 12 proti. Takže výhrada je stažena. Děkuji vám a ty podmínky jsou naplněny dokonale díky návrhu pana Hartunga. A nyní, počkejte ještě, co se týče následného programu, já jsem ochoten sepsat dopis, kde uvedu ducha, v jakém jsme stáhli výhradu. Ale teď se obracím na skupiny. Pokud koordinátoři budou souhlasit s tím, že vypracujeme pozměňovací návrh k usnesení z minulého týdne, tak to bude samozřejmě to nejlepší řešení. Takže politické skupiny nám mi řeknou, zda si přeji, abych já jako předseda tady jednal, anebo zda dávají přednost tomu, že se vypracuje společný text, který bude výsledkem stanoviska všech politických skupin a bude pozměňovacím návrhem k usnesení, které jsme přijali minulý týden. Děkuji vám. Takže se můžeme vrátit k diskuzi, kterou jsme přerušili včera a která se týkala finančního nařízení a Hovořila o tom Ingrid Kressle. My jsme ještě neuzavřeli tuto diskuzi. Pan Gajer měl velice zajímavý příspěvek. James ale žádal o slovo, ale už tady není. Chce se někdo ještě přihlásit k finančnímu nařízení? Není tomu tak? Euh, Takže to, co vám navrhuji je následující. Inge, eh, eh, chceš se vrátit k tomu, co říkal pan eh, Gajer? A možná bys nám mohla říci, jak chceš, aby to pokračovalo, jednak v rámci výboru pro rozpočet, ale také u ostatních institucí. Je mi líto, že byla ta diskuze přerušena. Myslím, že se hlásil například James nebo další lidé, kteří se chtěli vyjádřit, pro které by to bylo zajímavé, ale bohužel situace je taková, jaká je. Takže k Jensovi Gajerovi, k tomu bych chtěla říci pouze to, že i po této reformě eh, finančního nařízení a po novém zjednodušení, který rozpočtový výbor a výbor pro rozpočtový eh, robou kontrolu bude zavádět po změnách v roce 2006, tak eh, naproti tomu máme rozporuplná pravidla v členských státech, to znamená, že to vyjde na prázdno. Bohužel, komise je složená z jednotlivých generálních ředitelství a tam si každý dělá skutečně to, co chce a to je velký problém. Proto se nám nedaří skutečně eh, sjednotit pravidla, provázat je a je mi líto, že již nyní mohou, musím říct, že se nic nezmění. Protože ten rozhodující problém jsme nezměnili a nic s ním dělat nemohu a proto tedy znovu apeluji opakovaně na to, že se musíme postarat eh, proto, abychom měli jednu knihu pravidel pro eh, finance. Potřebujeme eh, jednotná finanční pravidla, nikoli pouze pro nás, pro EU, ale potřebujeme jednotná pravidla pro rozpočet také pro členské státy. Členské státy nás mezi tím již prostí o to, abychom skutečně udělali to, co je tedy nutné, abychom prosadili právo, abychom již nedovolovali to, nedovolovali to, aby Eh, evropské finance byly rozdělovány podle vnitrostátního práva, ale by platila jednotná evropská pravidla. Proč máme odvahu provádět všechnu, všechna možná pravidla, ale v oblasti, kde to je nejvíce potřeba, to znamená, a kde máme největší problémy, to jsou peníze, kterých se nám nedostává, tak tedy se nám nedaří prosadit jednotná evropská pravidla, proto tedy znovu eh, apeluji na to, pokud komise chce něco změnit a generální ředitelství pro rozpočet chce to udělat, tak bychom za to byli vděl, velmi vděční. A je skutečně na čase, aby generální ředitelství pro rozpočet vypracovalo eh, knihu pro jednotná pravidla. Na této pracovní skupině se musí účastnit členské státy, které k tomu jsou velice eh, vstřícní. Pokud jsem slyšela, musíme se to účastnit také my, ale pokud tam budeme mít odvahu vytvořit eh, jednotná pravidla, tak mm, opět narazíme na obtíže při, při eh, rozdělování peněz, na byrokracii, na problém s výkladem, na prováděcí opatření, na eh, vnitrostátní pravidla, na pokyny, příručky a všechny složité peníze, které nás eh, poté při správě stojí velmi mnoho peněz. A je mi velmi líto, že to musím říct, ale je tomu tak. Je to skutečně naléhavý apel, abychom skutečně se vyzbrojili pro to, abychom měli jednotná rozpočtová pravidla. Děkuji. Děkuji. Máme tady eminentní zástupce komise a rady. Chtěl bych se zeptat, chcete zareagovat ze strany komise na to, co tady bylo řečeno, nebo nám můžete říci, jakým způsobem vidíte mm, pokračování v těchto pracích z hlediska harmonogramu? Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Na základě návrhu dochází k velmi intenzivním debatám a výměnám, na, zvláště s paní Gressle z hlediska spolupráce mezi parlamentem a komisí. Je tady snaha zjednodušit tam, kde je to možné, finanční předpisy tak aby docházelo k stejnorodému uplatňování v otázkách rozpočtu. To je jeden z principů, který se uplatňuje. Je nutné ovšem říci, že že nemůžeme tady mít pravidlo, které by se aplikovalo všude, pokud podmínky by byly odlišné. Je pravda, že v takovém případě by takové jednotné pravidlo spíše komplikovalo tyto věci. Z hlediska postupu prací jak jsem řekl, kontakty jsou časté a pokračují a komise je ochotná zohlednit eh, připomínky a společně hledat návrhy, které by umožnily dobře plnit rozpočet a dodržovat pravidla. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Eh, chtěla byste nám, paní, říci za radu, jakým způsobem se díváte na tyto práce? Jaký je pro vás ten správný harmonogram a jak to vypadá eh, na vaší straně? Děkuji. Děkuji, mm, pane Lamasur. My jsme ve fázi vyjednávání této záležitosti již od února na úrovni rozpočtového výboru rady. A podle našeho harmonogramu eh, stanovisko rady by mělo být přijato ještě před Velikonocemi, to znamená během měsíce dubna. Připomínám, že mm, je tady snaha také zajistit nová finanční pravidla od 1. ledna 2012. Závěry eh, rady ukazují na to, že by bylo dobré dokončit tuto práci eh, na těchto finančních pravidlech do konce roku 2011, takže máme na mysli tato data a rádi bychom vypracovali stanovisko rady do konce týdne, tak aby to bylo završeno před Velikonocemi. Děkuji, pane předsedo. Je politování hodné, že někteří členi, členové rozpočtového výboru opustili sál a další členové nesledují bedlivě tuto záležitost. Já bych řekl, že práce, která proběhla, je velice cená. A podporuji tuto práci, paní Gresle. I já si přeji jednotná pravidla e, z hlediska rozpočtu a pro všechny instituce. Takže nesouhlasím s Evropskou komisí v této věci. Nemyslím si, že by tady měla existovat specifika nebo samozřejmě, že tady jsou eh, různá zadání, ale to nemá co dočinění s prováděním finančních transakcí a se způsobem, jakým naplňujeme rozpočet. Je nutné se tedy soustředit na tyto otázky. To není jenom odborná věc, ale je to výsostně politická záležitost. A teď problematika transparentnosti, o tom jsme hovořili před chvíli. Ta otázka tady e, stojí. Myslím si, že musíme být bdělí a musíme sledovat tuto věc a podporovat tento, tuto práci. Děkuji. Já bych chtěl zdůraznit to, co řekl pan Bokroš. Problémy, které zde uvádíme, mají velký politický význam. A pravidla, která budou vypracována, se budou uplatňovat po dobu mnoha let. Sice jsou zde tříleté um, intervaly, ale víte, že v posledních letech jsme mohli konstatovat, že příliš byrokratická, příliš podrobná pravidla bránila v mnohem uh, uplatňování těch zásadních politik v oblasti výzkumu, strukturálních fondů. Měli jsme mnoho stížností, jak o tom hovořila včera Ině. A v rámci těchto pravidel bychom měli najít možnost, která by nám umožnila zvýšit účinnost a rychlost naplňování komunitárních programů a samozřejmě by to mělo usnadnit také ověřování eh, poctivosti a správných postupů. To je velmi obtížné. My všichni ve svých zemích eh, známe tyto problémy a snažíme se je řešit. A na evropské úrovni je to ještě složitější protože některé programy jsou řízeny přímo Evropskou komisí z Bruselu, ale jiné programy ve většině případů jsou řízeny buď na národní úrovni členskými státy nebo územními orgány anebo splnomocněnými orgány, například zemědělství, některé mají veřejný, některé soukromý statut. Je tady mnoho organizací, které fungují ve formě eh, partnerství, project bonds. Takže jsou zde novinky, novátorské přístupy, které se zavádějí. Je to nesmírně technicky složitá záležitost, ale politicky je to mnohem důležitější, než by si člověk mohl myslet. Několikrát členové výboru vyjádřili přání, abychom o tom hovořili častěji na zasedání eh, rozpočtového výboru, tak jako dnes. My se o to snažíme, koordinátoři vyjadřují toto přání na každém setkání. Ale samozřejmě toto je smysluplné pouze tehdy, pokud nás je dost a pokud v každé skupině máme odborníky, kteří mohou eh, pomoci eh, Ingeborg Gressle. Víte, že ona je v, kontaktním, eh, v permanentním kontaktu s ostatními institucemi, realizuje úžasnou práci a měli bychom ji v tomto podporovat, protože jde o mnohé. Inge, chceš učinit závěr? Also, Děkuji. Zprávu pravděpodobně předložíme do konce měsíce. V každém případě je to můj cíl. Zpráva bude anglicky. Paní Holmeier tam připravila některé pozměňovací návrhy v německém jazyce, které se týkají budovy a ty zařadíme do zprávy. Chtěla bych poprosit, aby se všichni tím eh, zabývali co nejdříve. Prvních 30 pozměňovacích návrhů již, již jsou k dispozici. A další část, tu bychom měli dostat příští týden, nebo předáme ji příští týden, protože musím aktualizovat text a jsou tam některé změny, které jsme dostali teprve včera, týkají se například finančních nástrojů. Tam máme eh, non-paper komise, to znamená neoficiální návrh. To také pošleme pracovní skupině, jakožto non-paper. Příští týden Tady se nám doufám podaří zprávu předložit nebo přes příští týden a poté, to znamená v květnu, bychom měli hlasovat na společném zasedání a v, na začátku eh, června eh, bychom měli hlasovat eh, v plénu. Já bych chtěla ty pozměňovací návrhy také vysvětlit. Jedná se o knihu pro eh, ty, kteří působí ve finančním managementu. Mělo by jim to pomoci, je to kniha pravidel. A mělo by to být meziinstitucionálním dokumentem, to znamená, ale potom to finanční nařízení ztrácí eh, svoje uplatnění. Proto tedy musím to ještě prodiskutovat s eh, kolegou Bögem, Mm, jak to je s interinstitucionální dohodou a s pozměňovací návrhy, které jsou nesporné. Vlastně to finanční nařízení není tím správným místem. Například eh, Conciliation Committee, když se sejde, tak jde o to, aby závěry byly co nejdříve provedeny. To je klasická uh, historie Nadále máme velký problém s časovým harmonogramem. N plus, je, N plus 1. To znamená, kdy máme které dokumenty eh, dodat, kdy mají být provedeny eh, výsledky auditu a také s účetním dvorem. Potom je nutné objasnit některé další věci. Nicméně doufám, že do příštího týdne nebo možná přes příštího týdne se nám to podaří. V každém případě chci vyzvat všechny, pokud něčemu nerozumíte, tak abyste nás kontaktovali, buď mě nebo byro, protože my vlastně většinu věcí již můžeme vysvětlit, proč něco navrhujeme tak, jak to je navrženo a nik, nikoliv jinak, proto existují důvody a buď můžete s těmi důvody souhlasit nebo ne, ale nechtěla bych, abychom ztráceli ze zřetele to, že se jedná o materiál, o knihu, se kterou musí pracovat ostatní. A pokud je, to nebude možné, pokud ta kniha nebude použitelná, tak to je největší chyba, kterou můžeme udělat. Proto vám ještě jednou děkuji, že jste ochotní si vyslechnout mé problémy. Psi, eh, Inge. Děkuji, Inge. Ani Jensen chce učinit poznámku. Yes, this is also on the procedure. Ano, já mám ještě něco stručně k postupu. Já to vidím stejně jako vy, pane předsedo. A sice, že výbor by to měl brát vážně. Jak na oficiálních setkáních, a měl by se také postarat o to, aby pracovní skupina paní Gresle, a možná se mohla neformálně setkat pan uh, eh, není kolega nemohl přijít, protože je na operaci eh, nohy. A musel to nechat tedy na Inge. Ale... You shouldn't take the attendance. Eh, A v každém případě si myslím, že bychom v tu, v této diskuzi měli pokračovat. Měla by to být příležitost, jak vyjádřit zájem nebo nezájem o tuto otázku. Mě to nějak zvlášť nezajímá, ale poslechla jsem si vaše vystoupení a myslím si, že je potřeba si připomenout, že před několika lety došlo ke změně finančního nařízení. Já jsem tehdy byla novou poslankyní byl tady pan Dalba, který jsem opakovaně musel přijít a vystoupit a neustále to prosazoval a já si myslím, že my bychom to také měli prosazovat, aby se o tom diskutovalo otevřeně, aby lidé věděli, k čemu přesně dochází. Máte v tom naprosto pravdu, je to jedna z otázek, která zajímá ty, kteří rozpočet provádějí. A podle mě je nesmírně důležité, abychom věci zorganizovali správným způsobem, aby se to všechno odvíjelo od dobrých zásad a nevedlo to k podvodům a k pochybením a špatné zprávě. Současně si ale myslím, že bychom měli nabídnout dostatečnou míru flexibility, aby vůbec bylo možné naplnit politické cíle, které si o to slibujeme za sebe a za svou politickou skupinu. Bych chtěla apelovat na to, aby věci byly co nejefektivnější. Já vám děkuji a teď pan Galvi. Děkuji vám, pane předsedo. Já mám následující návrh, vzhledem k tomu, že e, o tom budeme diskutovat na výboru několikrát o tom finančním nařízení, tak e, by možná stálo za to představu o těch částech toho nařízení, o kterém tady budeme diskutovat na těch pracovních skupinách, protože je to e, obrovská záležitost, těch témat je několik a já bych si tady dal představu o tom, o čem přesně se bude diskutovat my bychom se chtěli také v rámci naší skupiny rozdělit, kdo se tomu bude věnovat těm jednotlivým věcem. Ano, e, dobře, tak to také uděláme. A jak právě říkala An, měli bychom e, se zaměřit na efektivitu naší práce. E, to je, tu je možné zajistit také díky překladům, tedy když jsou ty překlady k dispozici nejenom v angličtině, v ostatních jazycích. Tak a teď eh, můžeme přejít eh, k uzavřenému jednání in camera. Já na pět minut přeruším naši práci, tak aby ti, kteří eh, nás tady sledovali, tu veřejnou část našeho jednání, mohli odejít ze sálu, aby tady zůstali jenom ti, kteří jsou členové výboru pro rozpočet, eh, zástupci právní služby a eh, spolupracovníci poslanců. Takže na pět minut přerušuji. Ale chtěl bych eh, samozřejmě říct členům výboru, že by tady bylo dobře zůstat, protože ten téma je velmi důležité.